Děkuji. Vážení kolegové, dovolte, abych zahájil dnešní schůzi. Sedm ke skutečnosti, že eh, zatím zde není nikdo z místopředsedů a náš pan předseda se opozdí o několik minut, tak sekretariát navrhl, abych já, co by koordinátor největší frakce, eh, nakrátko převzal eh, řízení schůze. Máte proti tomu námitky? Ale už vidím, že mohu předat slovo jednomu z místopředsedů, který právě dorazil. not to that. You'll be, here, you'll be here in five minutes. Oh, okay. But anyway, you can start. den, vážené kolegyně a vážení eh, kolegové. Dřív než dorazí eh, kolega Moreira, tak eh, nabízím, abychom již přijali pořad jednání. Paní Muskardiny, místo předsedkyně, žádá, zdali bychom mohli ještě změnit bod 17, lépe řečeno jeho uvedení, abychom se k němu vrátili zítra, protože vůči tomuto návrhu jsou nějaké námitky. Nikdo nenamítá, takže e, tato modifikace je přijata. Takže e, diskuze proběhne po slyšení, které je naplánováno na zítřek. Souhlasíte? Takže je tady několik různých sdělení. Dostali jsme seznam, který eh, se zabývá eh, různými sděleními, co se týče témat eh, jednotlivých členů. Nejprve tedy technické poznámky. Zítra nebude k dispozici E, tlumočení do rumunštiny, vzhledem k tomu, že rumunských tlumočníků je omezený počet. Ptám se, zdali to je nějaký problém. Není. Chci vás také informovat, že zítřejší zasedání našeho výboru e, bude uváděno e, na webu a Následně po nedávné ratifikaci Lisabonské smlouvy posledním členským státem se zdá, že smlouva vstoupí v platnost k 1. prosinci 2009. Sekretariát pravidelně věci koordinuje se sekretariátem Rady a komise, aby bylo možno zhodnotit okamžité a přímé důsledky e, této skutečnosti pro práci výborů. A navrhuji, abychom se e, touto otázkou také zabývali e, s panem Sullivanem, generálním ředitelem DG Trend, později dnes odpoledne. Také se budeme informovat o výsledcích poslaneckých delegací v Chorvatsku a Španělsku. Zdá se, že to byly velmi zajímavé návštěvy v obou případech. Eh, chtěl bych se zeptat, zdali pan Belder nebo Winkel by k tomu mohl říct pár slov. Eh, to by bylo jistě velmi dobře. A pan Kazak? Je tady mezi námi? Ne, nevidím ho. Pan Kazak byl v delegaci do Španělska a bylo by dobré, kdyby také stručně mohl tu návštěvu e, popsat. Pan Winkler, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, ale mám pocit, že bych asi měl hovořit o obou těch událostech. Eh, v Chorvatsku se eh, to týkalo semináře, semináře eh, pro pobaltské, pardon, balkánské státy a následně šlo o návštěvu do Madridu. Takže v pořadí podle toho, jak to proběhlo. Před dvěma týdny někteří členové tohoto výboru se zúčastnili poslaneckého semináře s poslanci západobalkánských států. Tématem semináře bylo zhodnocení e, toho, jak funguje dohoda o volném obchodu pro tento region e, roky po té, co byl Eh, vlastně podepsán s Vyšegradským triem, to bylo před deseti lety a později tedy vlastně tato eh, dohoda o volné obchodu ve střední Evropě byla rozšířena o Rumunsko a Bulharsko v dalším kole a po přistoupení Rumunska a Bulharska eh, k Evropské unii se SEFTA eh, skládala nadále z Chorvatska ještě a pak vlastně eh, ze všech dalších států západního Balkánu, včetně Albánie a včetně Moldávie. Diskutovali jsme o určitých otázkách, které jsou spojeny s obchodními výměnami, s ekonomí jako takovou a také jsme diskutovali o určitých politických eh, otázkách, které se týkají Zagrebu. Po těch několika letech eh, dohoda začíná nést ovoce, nicméně i dále je zapotřebí zvýšeného úsilí a snah eh, všech účastníků SEFTY E, dohody o volném obchodu pro střední Evropu, e, aby tedy tato dohoda začala opravdu ještě průkazněji nést ovoce. Samozřejmě, my tady máme co dočinění se zeměmi, e, které mají určitý dlouhodobý cíl vstoupit do Unie máme tady co dočinění se zeměmi západního Balkánu, které by se mohly e, postupně stát členy Unie a to také e, bylo téma na stole a v podstatě všichni e, účastníci toho semináře se shodli na tom, že účast v SEFTě v dohodě o volném obchodu pro střední Evropu je velice dobrou přípravou a průpravou pro fungování společného trhu, pro E, spolupráci s dalšími zeměmi a skutečnost, e, že se tyto země musely v oblasti obchodu, ale i v dalších oblastech seznámit a přijmout aký komunitér, e, vlastně představuje do jisté míry přidanou hodnotu, výhodu pro to další směřování směrem k Unii těchto zemí. Takže toto byla v zásadě podstata eh, toho zágřebského eh, poslaneckého semináře. V minulém týdnu někteří členové tohoto výboru a eh, také zástupci sekretariátu a spolupracovníci výboru a rovněž poradci politických frakcí. Byli tedy součástí delegace do Španělska. Tam byly dvě důležité události. Nejprve jsme navštívili město Pamplonu, Eh, což je vlastně eh, volební eh, obvod našeho kolegy Pablo Zaldy. Viděli jsme tam velice zajímavé Eh, firmy, které podnikají v oblasti obnovitelných zdrojů. To na nás udělalo velký dojem. A viděli jsme vlastně region, který je velice malý, eh, když to srovnáme s evropským průměrem. Navara není největším z regionu Španělska, ale eh, musíme říct, že tam dobře funguje podnikatelský duch a že tam také dobře funguje spolupráce mezi veřejným Eh, orgány, eh, orgány veřejné zprávy a podniky, což je velice důležité a také to odpovídá novým prioritám eh, v té oblasti energetické politiky. A pak jsme se přesunuli do Madridu. Uh, parliamentary committees of international trade from the both chambers of the Spanish uh, federal parliament, the Senate. V Madridu jsme se setkali s oběma komorami parlamentu, pak ještě s úředníky ministerstva obra, eh, pardon, eh, obchodu a státního tajemníka a mm, s ministrem a státním tajemníkem, kteří se tedy eh, těch, těchto rezortech angažují. Hovořili jsme v zásadě o nadcházejícím španělském předsednictví a o jeho výhledech v oblasti obchodu a vlastně jsme se také dozvěděli, jaké jsou hlavní priority nadcházejícího předsednictví a e, vlastně jsme hovořili i o těch prioritách té nadcházející e, trojky e, předsednických států, to znamená Belgie a také Španělska, Belgie a Maďarska. Měli jsme také velmi dobré kontakty s nejrůznějšími orgány státní zprávy na všech eh, úrovních, také s podnikatelskou komunitou a byla to velmi dobrá příležitost, abychom se také dozvěděli, jak regionální orgány a regionální parlament Navary, autonomní parlament Navary a ten celostátní parlament spolupracují, jak se rozdělují práci, jak prosazují komunitární politiku a nejenom tu e, obecně, ale také otázku energetiky, obnovitelných zdrojů a tak dále a tak podobně. Myslím si, že ta delegace byla velice dobrá a pravděpodobně e, tento výbor rozhodne o vyslání dalších delegací do jiných členských států Unie, abychom ještě lépe pochopili, jak můžeme zlepšovat fungování vnitřního trhu, jak můžeme prosazovat ještě více a posilovat spolupráci uvnitř Evropské unie mezi jednotlivými stupni veřejné zprávy a podnikatelské sféry. A ještě bych rád dodal jednu věc naši kolegové tu teď s námi nejsou, ale chtěl bych ještě dodat, že velice děkujeme našim španělským kolegům. My musíme říct, že byli skvělými hostiteli, udělali maximum pro zorganizování našich schůzek a e, také jako zástupce poslanců bych chtěl poděkovat e, členům delegace, včetně tlumočníků, za e, dobrou práci. Děkuji, vážený kolego. Já rozumím tomu tak, že pan Kazak nám předloží písemné e, sdělení, písemnou zprávu o této delegaci a poskytne nám to, abychom to mohli dát na pořad jednání nějakého nadcházejícího zasedání našeho výboru. Chce někdo něco dodat k tomu, co zazněla? A pan Moreira e, bude se moc ujmout žezla a vystřídat mě za tímto předsednickým stolem. A ještě než e, tedy dojde až sem, Já vám zanechám bod 4, což je velice zásadní bod, ale předtím je ještě bod 3, schválení zápisu ze schůzí 28. a 29. září. Takže se chci zeptat, eh, zdali eh, s ním souhlasíte. Pokud máte nějaké pozměňovací návrhy, tak je můžete předložit do konce dnešního zasedání. Není tomu tak? Pane předsedo, pane Moreiro, prosím. Ale přece jenom ještě mám bod čtyři, zdá se. First of all, <laughs> good afternoon. Předně přeji všem dobré odpoledne a omlouvám se za toto spoždění. K němuž dos, došlo v důsledku um, problému letadla při odletu z Lisabonu do Bruselu. Není to teda moje chyba. E, navíc jsem také se zřekl oběda, abych dorazil mezi vás. Vzhledem k tomu, že jsem dorazil pozdě a neměl jsem čas se seznámit s poznámkami, které mi byly poskytnuty. Budu mluvit anglicky. tak abychom eh, tento proces usnadnili a děkuji panu místopředsedovi za zastupování. Můžeme teda pokračovat bodem číslo čtyři, dohoda o volném obchodu s Jižní Koreou konference VTO, konference ministrů VTO. Jak víte, VTO se rozhodla zorganizovat konferenci ministrů eh, začátkem eh, září. Obecným tématem je multilaterální obchodní systém a klimatické změny. Evropský parlament tam vyšle delegaci sedmi členů, kteří budou součástí delegace Evropské unie. Ehm, sejdeme se s komisaři, předsednictvím a ministry obchodu. Náš výbor eh, se píše otázku k ústnímu zodpovězení ehm, na prosincovou plenárku. Obdrželi jsme k tomu několik pozněvacích návrhů, eh, ústní i písemné, které vám jistě byly rozdány. Být here. I'd like to open the floor. A nyní chci zahájit diskusi členů výboru k této otázce k ústnímu zodpovězení a také k pozměňovacím návrhům, které byly předloženy. Dovolte, abych napřed jako prvnímu dal slovo panu Papastamkosovi a pak Adam Desirovi. Jenže autorem řady pozněvacích návrhů. Děkuji. Nejsem si jist, zdali můžu mluvit řecky. Určitě můžete, říká pan předseda. Řečtina není k dispozici. Nemůže se tlumočit z řečtiny, tlumočníci se omlouvají. It's not, okay. Ich werde auf Deutsch sprechen, ja. Tak promluvím německy. Je škoda, že tuto otázku k ústnímu zodpovědmení jsme nemohli diskutovat na plenárce, nebudeme ji moci diskutovat na plenárce v listopadu, tedy před eh, konferencí ministrů v Ženevě. Paní komisařka Eštonová ovšem nechce být přítomná a proto musíme pozměnit naší otázku k ústnímu zodpovězení. odpovídajícím způsobem, takže ji přizpůsobíme a položíme ji v prosinci, tedy po setkání ministrů a budeme o ní hovořit na plenárce. Chtěl bych eh, poděkovat eh, mým kolegům z skupiny SAD za to, že akceptují moji otázku k ústnímu zodpovězení. and services. Uh, it's like before, that's jaké jsou cíle komise ve všech důležitých oblastech chci říct, že pro nás je důležité, abychom měli informace o všech oblastech ze strany komise, jak informací, které se týkají obecného obsahu vyjednávání a zejména toho, v jaké situaci se vyjednávání nachází. Takže to bylo to nejdůležitější. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. A nyní pan Dezír. Děkuji, pane předsedo. Jak to velice dobře vysvětlil před chviličku kolega Papastamkos, bylo zapotřebí trochu přizpůsobit ten náš návrh ústní otázky k tomu, e, že vlastně půjde o diskuzi s komisí den po e, ministerské konferenci. Takže všechny ty obraty, e, kde jsme se vlastně ptali komise, co od toho očekává, se již tak trochu míjeli účinkem a my jsme naopak se chtěli od komise dozvědět, co z toho vyvozuje a tak dále a využít té ústní otázky k tomu, abychom s komisí znovu otevřeli téma, jak se eh, komise připravuje na eh, Doha to znamená eh, ministerská konference poprvé eh, za historii VTO se nebude věnovat eh, probíhajícím jednáním cyklu Doha, který zatím ještě nebylo dokončeno a proto tedy se chceme zeptat komise, zdali není možné během toho ministerského zasedání dospět k nějakému výsledku a bude to tedy chvíle, kdy tady budou zastoupeni všichni členové na úrovni eh, eh, vlád a v kontextu světové krize jistě dojde k určitým kontaktům, výměně informací a tak dále. A proto si myslím, že ústní otázka, kterou navrhl pan Papastamkos a která se týká pokroku e, v těch oblastech, jako jsou služby a doprava a další, e, jsou velice, e, je velice případné. E, my také v pozměňovacích návrzích, které předložíme, e, řešíme určité formální aspekty, ale zároveň také v jiných těch pozměňovacích návrzích vlastně chceme z komise dostat informaci, jak zajistit, aby toto jednání se týkalo rozvoje i když Evropská unie, jako všichni aktéři eh, toho jednání, má své určité zájmy, své eh, priority, dejme tomu průmyslové eh, či zase obrané v oblasti zemědělství, tak bychom rádi, aby tato jednání se zabývala otázkami rozvoje a pokud eh, k něčemu takovému dojde, k takovému to rozhodnutí, tak by bylo dobré, aby to bylo vlastně velice užitečné pro všechny aktéry a pro zlepšení vztahu mezi severem a jihem. A v neposlední řadě bychom také chtěli se ještě vrátit k otázce místa, eh, které by mohli a měli zaujímat poslanci v těch jednáních. Je tady otázka přítomnosti našeho parlamentu na sedmé ministerské konferenci. E, máme delegaci sedmi členů a vlastně díky komisi, protože e, jinak by tomu nebylo, ale my vlastně v těch sedmi nemůžeme e, představovat veškerou škálu našich frakcí zde. Víme, jak tomu bylo minule, 25 členů, takže teď je to něco jiného. E, dobře, dejme tomu, že toto ministerské jednání není skutečně vyjednáváním, tak proto je tam tak, e, to složení té delegace menší, ale stejně zdá se mi to trošičku paradoxem, že když se teď vlastně parlamentu dostává nových pravomocí, že ta delegace je takto zmenšena. Takže to je vlastně e, obsah toho čtvrtého pozměňovacího návrhu. Budeme o nich o všech hlasovat zítra v 9 ráno. Pak je tady vlastně ještě o otázka e, toho malého technického pozměňovacího návrhu, který se týká toho S, protože v jednom místě vlastně je tam, e, je tam e, pouze perspektivy v jednotném čísle. Děkuji. Hlasování je plánováno na zítra. Pan Kaspary má slovo. Vážený pane předsedo, já bych chtěl předně poděkovat všem kolegům, kteří se podíleli na této práci. Eh, odezva je velmi dobrá, ale co se mi vůbec nelíbí, je to, že již na začátku funkčního období eh, komisařka sjednává termíny eh, někde ve světě během zasedacího týdne parlamentu. A já se domnívám, že pokud by tato komisařka byla opět nominována eh, na eh, toto své postavení, eh, teda rezort vnějšího obchodu, tak očekávám, že ve čtvrtek bude přítomna a že nebude s námi komunikovat skrze videokonferenci. Domnívám se také, že mm, můžeme počítat s tím, aby pokud bude komisařkou s námi, sledovala své termíny tak, aby v daný termín, termín našeho jednání, byla i osobně přítomna. A pokud mm, eh, nebude nominována ona, ale stane se komisařem někdo jiný, tak je nutno zajistit, aby právě eh, naše schůze byly pevnou součástí mm, časových plánů a zejména cestovních plánů komisařů. Já mm, se domnívám, že je to přímo neomalenost eh, potvrdit nám tento termín eh, a teda svou účast v daném termínu a posléze eh, se omluvit pro jiné zaneprázdnění. Děkuji. Hmm. Děkuji. Pan Arif. Reprendre ce qu'a dit Chtěl bych pouze doplnit to, co řekl již pan Desie. Myslím si, že byly předloženy opravdu velice dobré pozměňovací návrhy, který, který text vylepšují. Myslím, že se vše ubírá správným směrem. Nechci navázat na to, co řekl pan Kaspary. Já si myslím, že je rozhodně politování hodné, že paní komisařka nebude moci být přítomna, ale na druhou stranu musím říci, že jsme zjistili, že je velice otevřená vůdci parlamentu a velice se zajímá o jeho práci. Proto si myslím, že by byla škoda, kdyby se pokazily naše zdvořilé a dobré vztahy, které my s komisouskou máme na základě takovýchto kousavých poznámek, které jsme si dnes vyslechli. Děkuji, takže tato část je uzavřena. Hlasování proběhne zítra. A nyní můžeme přistoupit k bodu 5. Týká se návrhu stanoviska ke druhé revizi dohody o partnerství mezi zeměmi AKT a ES, takzvané dohodě z Kotonu. Jak dobře víte, dohody o partnerství mezi zeměmi AKT a Evropskou unii byly podepsány v roce 2000 na dobu deseti let a je tam taká, také klauzule revize, která předpokládá, že ta dohoda bude revidována každých pět let. První revize proběhla v červnu 2005 a tam došlo k určitým změnám v politické eh, kapitole. Eh, v roce 2009 eh, skupina OSN pro AKT zahájila druhou revizi a byla sepsána zpráva z vlastní iniciativy o této revizi. Spravodajkou je paní Eva Jolie, která je předsedkyní výboru pro rozvoj a ve světle značných změn, které vyplývají z parafování a také podpisu dohody o partnerství, došlo k druhé revizi a tam byly revidovány určité úpravy o obchodu. Některé věci musí být upraveny anebo dokonce vypuštěny. Došlo také k určitým novým návrhům ustanovení a některé byly, konst, eh, byly sedány eh, už zastaralé. Zejména pokud jde o dohody o ekonomickém partnerství, které byly zřízeny článkem 7 nebo dodatkem 7. A tak, jak to potvrdili, potvrdila konference předsedů a plenární schůze. Dohoda z Kotonu nyní musí být modifikována tak, aby eh, zohlednila změny, které vyplývají z dohod o ekonomickém partnerství a my eh, samozřejmě budeme postupovat ve spolupráci s ostatními výbory, příslušnými výbory Eh, účastníci, respektive signatáři eh, této dohody AKT a EU si navzájem oznámili jednotlivé, eh, jednotlivá ustanovení, například 85.3, podle čehož by se revize neměla týkat ustanovení o ekonomické spolupráci. Tam se počítá se samostatnými, samostatným nebo zvláštním postupem. AKT výslovně požaduje eh, revizi řady obchodních ustanovení a žádá eh, revizi článku 95 odstavce 3, aby toto bylo právně objasněno a aby bylo dosaženo eh, dohody v zájmu dalšího postupu. notifikační e, dopis EU e je dokonce ještě vyhraněnější. od, obsahuje odkaz na speciální e, ustanovení o přeskumu. Proto se domnívám, že ustanovení článku 95.3 dohody, podle něhož eh, by se revize neměla vztahovat na ustanovení o ekonomické spolupráci, by měly být právně objasněny. Dále třetí revize se týká ustanovení o ekonomických a obchodní spolupráci. Strana AKT využije možnost druhé eh, revize i ve vztahu k těmto článkům a signatáři mají právo požádat o jakoukoliv revizi, čehokoliv. V rámci tohoto oznamovacího dopisu spisu AKT výslovně žádá o revizi řady obchodních ustanovení a také žádá o mm, zpracování nových ustanovení o obchodu, zejména pokud jde například o spravedlivý obchod, obchod se zbraněmi, o, o, mm, obchod a finance. Domnívám se, že text to, této dohodu by, dohody by též měl být aktualizován tak, aby odrážel vznik nových institucí EPA a mm, také určité synergie. Parlamentní výbory zřizované na základě dohod EPA byly vytvořeny z podnětu Evropského parlamentu s cílem zajistit patřičné zapojení členů parlamentu, kteří se specializují na problematiku obchodu a rozvoje do monitorování plnění odborně složitých obchodních dohod. Já jsem přesvědčen, že nám všem prospěje budoucí součinnost mezi parlamentními výbory zřizovanými na základě dohod EPA a smíšeného parlamentního zhromáždění AKTEU a to formou vystoupení předsedy a zpravodajů parlamentních výborů eh, a účastí členů těchto výborů na jednání SPS a podle možnosti pořádaním souběžných zasedání, které přinesou SPS specializované odborné náhledy a umožní obohatit výměnu a spolupráci. Než předám slovo příslušnému administrátorovi za DG obchod, je to pan Betty, tak eh, dovolte, abych mu položil několik otázek sám za sebe. Za prvé, sleduje DG obchod, eh, obchodní aspekty druhé revize dohody z Kotonu. Za druhé, zda DG obchod hodlá předložit relevantní informace o revizi dohod z Kotonu 133 výborům rady. that may still come up in this exercise in the future. Další otázka. Můžete potvrdit, že tomuto výboru, že ACP také oznámila, eh, eh, jaká ustanovení mají být podrobena revizi a článek 95 odstavec 3, podle kterého by se revize neměly týkat ustanovení, eh, která upravují obchod samo, eh, eh, tak, jak je to definováno v samostatných dohodách. Můžete tedy potvrdit, že tato samostatná revize nikdy neproběhla a v neposlední řadě můžete také potvrdit, že strany dohody o kotonu mohou žádat o revizi jakéhokoliv ustanovení, o kterém uvědomí v oznámení, protože tady e, jde o oblasti jako obchod a rozvoj, obchod a finance, fair trade a obchod se zbraněmi, kde jsme žádali revizi. Takže začneme tím, že dáme slovo e, zástupci komise. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Eh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste eh, pozvali komisi na tento briefing a já bych s dovolením poskytl výboru eh, nějaké informace, informace podle vašich žádostí. Dostal jsem dostali jsme také váš dopis a kolegyně chystá odpověď, kterou zatím nemohla eh, připravit, protože byla na oficiální služební cestě, ale eh, dopis dostanete. Já do toho s dovolením vstoupím. Chtěl jsem od komisařky Ashton v tom dopise eh, zjistit, zdali e, ve vyjednávání, které probíhá, e, jsou nějaké obchodní aspekty. Ano, e, pane předsedo, takže komisařka vám také odpoví, ale já jsem chtěl nicméně poskytnout informace, o které jste požádali a chci potvrdit, že komise a její vedení je zapojeno ve vyjednávání revize dohody z Kotonu a příslušné e, orgány komise, včetně DG Trade, se aktivně na tomto procesu podílejí. Členské státy Evropské unie jsou pravidelně informovány o jednotlivých e, e, etapách vyjednávání jednotlivých těch zeměpisných skupin, které odpovídají pracovním skupinám. A Komise vede jednání podle směrnice o vyjednávání, která byla vydána v roce 2009, která hovoří o tedy omezeném účasti eh, u dohod, které se zabývají hospodářskou a obchodní spoluprácí. A víme, že eh, teď je tady tedy tato etapa. Nebude tady oddělená revize ustanovení o hospodářské a obchodní spolupráci podle článku 95 dohody. Revize těchto ustanovení je součástí všeobecné revize kotonské dohody, takže opakuji, nebude tady oddělené hodnocení těch e, některých částí. Takže je třeba věci aktualizovat, to také strana ACP eh, sdílí Nicméně země AC, AKT také oznámily určité širší aspekty e, obchod a rozvoj, obchod a finance, fair trade a obchod, e, obchodování s zbraněmi. Zatím tedy nepřišli s žádným konkrétním návrhem v této oblasti. Já si myslím, že jsem tedy se zabýval všemi body, e, které jste zmínil ve svém úvodu a těšíme se na další spolupráci v této oblasti. Děkuji a nyní zahajuji diskusi výboru. Patrně se nikdo nehlásí, ale ano. Já bych chtěl využít, podobně jako jste to učinil vy, pane předsedy, eh, přítomnosti komise a položit pár otázek. Myslím si, že rámec eh, toho, této revize eh, vlastně byl Eh, dán tím, že komise se bude zabývat eh, zeměmi AKT eh, a bude se tedy zabývat tím, zdali by nebylo možné jim navrhnout jiný obchodní rámec, pokud by nechtěli podepsat stávající dohody a tento nový rámec by tedy byl v souladu s VTO. To bylo někdy v roce 2004, teď je již rok 2009 a by Myslím si, že jsou tady země, kterým ještě nebylo nic nabídnuto výměnou a filozofie komise je v současné době taková, že jde tedy o to, aby ty země podepsaly ty dohody cel, celé, buď všechno, anebo nic. A VTO nežádá takovouto eh, liberalizaci. Liberalizaci, eh, kterou vlastně komise tady eh, tímto způsobem prosazuje. Takže já se ptám, zda těm zemím učiníme nějaké návrhy, což, jak to bylo plánováno v rámci revize dohody z Kotonu. Za druhé, myslí si komise, že tyto země musí liberalizovat celé své trhy, konkrétně trh s veřejnými zakázkami. Já mám svou vlastní odpověď, ale rád bych slyšel, jaký názor má na tyto věci komise a zdá se mi, že není přijatelné, aby některé tyto země se vlastně dostaly do e, nezáviděníhodné situace tím, že by komise nepřišla s adekvátními návrhy. To není v souladu s dohodou z Kotonu, to není v souladu s mým vlastním přesvědčením a také to není v souladu s těmi e, našimi závazky, které jsme v souvislosti s e, politikou rozvoje přijali. Zaniane. Hlásí se ještě někdo z členů výboru? Promiňte. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Když dovolíte, tak několik pozměňovacích návrhů eh, k tomu textu, který předkládáte. Myslím si, že v tom vašem textu není dostatečně zohledněna skutečnost, že všechny země AKT by mohly podepsat anebo nepodepsat dohody o e, hospodářské spolupráci. E, a e, v tomto směru výraz, e, výrazy, které vy tam používáte, by mohly být niancovanější a nemělo by se tam tedy hovořit o všech zemích anebo o žádné. E, pak je tady odstavec čtyři. My tak úplně nerozumíme tomu kontextu v jakém do, požadavky eh, tedy zemí AKT, co se týče obchodování se zbraněmi, se situuje. Nám se zdá, že v rámci eh, diskuze o dohodě z Kotonu, eh, co se týče obchodování se zbraněmi, tak jsme se vlastně pohybovali v té v té kapitole o politické spolupráci a nevíme, co se skrývá za tou žádostí o revizi ustanovení zabývajících se případně obchodem se zbraněmi. Děkuji. Uh, Já jsem vzal na vědomí tyto poznámky a chci vám připomenout, že termín pro předkládání pozměňovacích návrhů je 12. listopadu v poledne. Dobře, a můžeme postoupit dál. Respektive přeje si ještě komise se vyjádřit k tomu? Ne, nikoliv. Takže můžeme Pane předsedo, já asi tomu úplně nerozumím. My přece tady hrajeme svou roli jako poslanci, klademe otázky a nechceme nějaké e, komentáře, připomínky ze strany komise. Chceme odpovědi na konkrétní dotazy a protože je tady zástupce komise, tak já žádám konkrétní odpovědi na dotazy. Takže komise byla vyzvána, aby se vyjádřila a e, já připomínám, že zde padly některé otázky. Hello. Yes, Yes. Prosím, komise. Dovolte, abych se představil. Peter Thompson, jsem ředitel zodpovědný za tuto oblast práce. V podstatě jsem přišel, abych mm, reagoval na další bod programu a sice eh, jde o GSP+, za což jsem rovněž odpovědný, ale vzhledem k tomu, že eh, byla nadnesena tato otázka, tak je mou povinností alespoň částečně na ní zodpovědět. Byla to velmi podrobná otázka eh, člena parlamentu. Mohl by nám, prosím, zástupce komise zopakovat otázku, abychom věděli, jak on tu otázku pochopil a jestli ji pochopil správně. Eh, takže, pane předsedo, já jsem to vyrozuměl takto. Jedná se o dvě věci. Za prvé, povinnost poskytnout něco jiného než dohodu o ekonomickém partnerství a za druhé míra e, liberalizace v souvislosti s dohodou o ekonomickém partnerství. Toto jsem teda vyrozuměl z nadnesené otázky. Je to správný výklad? A také, jestli revize obsahuje um, obchodní aspekty já se domnívám, že to je právě problém. My hovoříme o revizi dohody z Kotonu a přitom otázky, které jsem pochopil nebo vyrozuměl, se týkají stávající dohody Kotonu a současný stav eh, hry. Eh, eh, proto teda nejsem tady na místě, ale pokud byste chtěl mít reakci komise, tak se můžu o to pokusit, ale je mi jasné, že ta otázka nadnesená členem parlamentu nesouvisí s revizí dohody z Kotonu, alespoň ne v tom smysle, jak já to chápu. Děkuji. Takže debata je uzavřena. Prosím. Já se omlouvám, ale co se týče obchodování se zbraněmi, tady eh, je zdá se eh, vůle po nějaké revizi příslušných eh, ustanovení. A my bychom rádi věděli, jaký je kontext, do kterého zapadá tato žádost o revizi příslušných ustanovení a čeho se to týká. To je konkrétní bod. Máme odpověď na tuto otázku? Ano, prosím. Prosím, máte slovo. Děkuji, Abych to vysvětlil, otázka obchodování se zbraněmi, tak jak je to uvedeno v notifikaci předložené skupinou AKT Evropské unii eh, k revizi, eh, i my jsme zatím neobdrželi mm, žádné signály o tom, jaký má být obsah nebo přání v oblasti obchodování se zbraněmi. To znamená, že vám nemůžeme nic konkrétního předložit. Máme pouze tu zmínku o obchodování se zbraněmi v notifikaci. Děkuji. Děkuji vám. A nyní, myslím, je to definitivně jasné. Můžeme přistoupit k bodu 6. Tam se jedná o vícestranné obchodní dohodě mezi EU a antskými zeměmi, skupinou antských zemí. A několik slov o pozadí. Jedná se o regionální obchodní blok který usiluje o větší obchodní spolupráci a integraci těchto zemí Bolivie, Kolumbie, Ekvador a Peru. Chile vystoupila z tohoto bloku v roce 1976 a Venezuela pak o několik let později. Jednání mezi Evropskou unii a těmito čtyřmi eh, členy anských, eh, eh, anské skupiny, včetně politického dialogu, rozvoje, liberalizaci trhu byly zahájeny v červnu 2007, ale byly pak pozastaveny v roce 2008 eh, z důvodu rostoucího vnitřního eh, nesouladu nebo neshody mezi těmito zeměmi. Peru a Kolumbie eh, požádali EU o bilaterální jednání o obchodních, volných obchodních dohodách. Takže vícestranné jednání byla zahájena pak v roce 2009. V červenci Ekvador eh, pozastavil svou účast v těchto jednáních. Významného pokroku bylo dosaženo v posledním kole eh, a ta jednání se eh, rychle blíží k závěru. Nicméně výsledek jednání stále ještě podléhá uspokojivému řešení otázky e, obchodování s banány a dalším tropickým ovocem. Možná, že e, k této dohodě dojde před eh, eh, nadcházejícím eh, zasedáním VTO v listopadu letošního roku. Ta dohoda by měla obsahovat klauzuly pro anské země, jakmile budou signalizovat ochotu přistoupit k dohodě o volném obchodě. A nyní bych chtěl požádat zástupce komise, aby nám eh, popsal současný eh, stav a vývoj situace. Děkuji, pane předsedo. Jak jste uvedl, v současné době jednáme s Peru a Kolumbií o, tomto, eh, o této obchodní dohodě. Vstupujeme do sedmého kola. To se uskuteční v Bogotě příští týden a e, zaznamenali jsme již výrazný pokrok v průběhu předchozích šesti kol jednání. Na začátku jsme měli 14 pracovních skupin, nyní máme pouze sedm. Tyto, těchto sedm pracovních skupin též postupuje rychle ve zpracovávání svých témat a doufám, že budeme moci uzavřít skupinu o službách a také skupinu o SPS v průběhu sedm sedmého kola. Uzavřené jsou již skupiny o e, přístupu na nezemědělské trhy, o TBT, TDI, o veřejných zakázkách, hospodářské soutěži a spolupráci. Ty jsou již uzavřené a doufáme, že v Bogotě uzavřeme tež problematiku služeb a SPS a také eh, chceme dosáhnout pokroku nebo dokonce uzavření jednání o udržitelném rozporu, eh, udržitelném rozvoji, o eh, řešení sporů a samozřejmě zemědělství je něco, Ehm, co bychom také chtěli již dotáhnout do konce, ale závisí to na pozitivním ehm, výsledku jednání o banánech v Ženevě. Poslední skupina eh, je skupina týkající se pravidel zemí původu a to z toho důvodu, že tato skupina má před sebou ještě množství technických detailů, technické práce, ale doufáme, že i to bychom mohli zvládnout do konce letošního roku. Ehm, doufejme v rámci kola v Bogotě a nyní ještě k těm dvěma členům eh, skupiny Anské, s nimiž jednáme. Je zde z její strany jasná politická vůle ehm, uzavřít tato jednání. Jsou dobře koordinovány, pracovní atmosféra, eh, atmosféra jednání je velmi pozitivní. Někdy Kolumbie vykazuje trošku vyšší míru angažovanosti než Peru. Ehm, tam některé technické skupiny mají určité pochybnosti o slabší angažovanosti Peru. Doufejme, že to neznamená, že toto povede hm, později k určitým nepříjemným překvapením z Peru, ale zatím jsme optimističtí. Pokud jde o Peru, tak jsme přijali pozici, která vlastně lituje, pokud je o Ekvádor, tak eh, tam litujeme eh, v naší pozici vystoupení eh, z skupiny zemí, protože eh, my jsme chtěli, aby Ekvádor zůstal jednou z stran negociací. V podstatě nyní teda informujeme Ekvádor respektive zástupce Ekvadoru o průběhu prací ve skupinách, kde nejsou zúčastněni setkáváme se se zástupci Ekvadoru pravidelně a informujeme je o eh, právě pokroku prací eh, v rámci těch pracovních skupin, které probíhají s těmi ostatními členy a nyní několik slov o tom, jak si stojíme v oblasti přístupu na trhy. Tato dohoda a současný stav jednání zasahuje již velmi daleko. Pokud jde teda o eh, průmyslové zboží, eh, už jsme stoprocentně pokryli teda období na 10 let od nynějška, rok nula, to znamená v den vstupu dohody v platnosti se to bude týkat kolumbijských výrobků. 66 jejich průmyslových výrobků a 80 eh, Peru. A eh, to je eh, samozřejmě vysoká míra a je to zcela v souladu s pravidly VTO. Jsou zde ale stále ještě i otevřené otázky, zejména automobily. Osobní automobily, to je jeden z problémů, který bude tom posledním balíku eh, o banánech, protože tam je několik závažných faktorů, o nichž musíme jednat a to bude součást toho posledního kola. V této chvíli Peru a Kolumbia eh, nabídly úplnou liberalizaci automobilů eh, do deseti let a to je podle komise nedostatečné. Musíme postupovat rychleji než toto a my jsme požadovali pětiletou hranici pro liberalizaci trhu s automobily. Také se potýkáme s řadou netarifních bariér, které jsou ještě obtížné, zejména v oblasti automobilového trhu a alkoholu. To se týká zejména diskriminačních daňových systémů. Snažíme se je eliminovat v rámci těchto jednání. A nyní eh, zemědělství. Jak jste již uvedli, ta dohoda o banánech v Ženevě bude určujícím faktorem pro uzavření jednání a celého zemědělského balíčku. Ty produkty, o nich se stále ještě diskutuje, jsou samozřejmě banány a také cukr a e, výrobky z cukru, například etanol, anebo zpracované e, výrobky, které obsahují vysoký, e, vysok, mají vysoký obsah cukru a také rum, což je velmi cholostivé. Dále kakao, káva stále ještě na vážkách požadované Ratifikovali jsme také dohody o eh, rýži, česneku a dalších. A pak se jedná o našich vývozních subvencích a také o vstupních cenách určitého zboží a my z naší strany požadujeme eliminaci systému cenových zákazů, které ještě stále přetrvávají v Kolumbii v některých částech. To je v podstatě vše k zemědělství. Nyní k službám. Tam jsme poměrně spokojeni s dohodou s Kolumbií, jak se vyvíjí balíček 2 a 3 se je již uzavřel. Stále ještě jednáme o ekologických službách a pak ještě poslední slovo k pravidlům. My jsme vytvořili jakousi dobrou kázeň, pokud jde o eh, ochranu duševního vlastnictví, o značování zeměpisných mm, eh, míst původu, eh, hospodářské soutěže, veřejných zakázek a pravidel zemí původu. Děkuji a samozřejmě zodpovím rád otázky. Takže teď jsou na řadě poslanci našeho výboru. První pan Kazak z liberálních demokratů. Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil předložit pár otázek na základě toho, co tady zaznělo ze za, z úst zástupců komise ohledně vyjednávání. Myslím si, že hlavní a nejdůležitější otázkou v těchto jednáních je tato jaký je vlastně obecný cíl komise při těchto jednáních. Protože, jak jsem to pochopil, tak mandát od rady je jasný. Vyjednávat, dosáhnout e, dohody od jednoho regionu k druhému, dosáhnout tedy postupně regionálních dohod. A já se ptám, zdali komise bude trvat na tom, že e, tedy je toto tím obecným eh, hlavním cílem postupovat od regionu k regionu, protože když si představíme, jaká je situace v jednotlivých zemích, když eh, se podíváme na rezervy, které ty země mají, tak si uvědomíme, že dosáhnout těch dohod bude velmi obtížné. A pak je tu ta situace v Ekvádoru. Ta je dosti eh, složitá, ostatně ani netuším, jak jaká je vlastně pozice Ekvádoru v těchto jednáních. Ekvádorský velvyslanec řekl, že se země na jednání nepodílí, ale že se vlastně oficiálně nestahla. U této země je hlavním problémem, tak jak to tady bylo řečeno, ne, e, existence dohody o banánech. Oni by stáli o tu dohodu i mimo VTO, ale to zase na druhou stranu nejde. Pokud dojde e, s e, VTO k dohodě o banánech, tak je otázkou, zdali se ještě ta celá věc nepřehodnotí. A další problém Bolívie. Bolívie vždy ta vyjednávání kritizovala, protože je vždycky vnímala eh, jako pouhá eh, jednání obchodní, přestože tomu tak není. 6. prosince budou v Bolívii všeobecné volby a je možné, že prezident Morales získá v kongresu většinu. Takže jestli jsou tady nějaká očekávání, eh, že dojde k určitým změnám ve vládě, tak to je zase eh, otázka. Takže ještě jednou, obecný cíl těch jednání pro komisi, to se ptám. Ptám se totiž, zdali ty eh, interní problémy v rámci té antské komunity se nějakým způsobem E, dotknou těchto obecných cílů, hlavního cíle komise dospět k dohodě od regionu k regionu. Předseda, e, chci říct kolegové, že tady sedm Mám sedm žádostí o slovo, už teď máme lehké spoždění, takže vás všechny prosím, aniž bych chtěl něco předjímat, buďte prosím struční. Kolega Kader Arif. Já bych chtěl stručně e, ještě navázat na kolegu Kazaka, jaká je obecná filozofie komise. Můžeme o tom hovořit v rámci těch e, dohod o ekonomickém partnerství, ale víme, jak to je s anskou komunitou. E, tam tak integrace na úrovni regionu zatím není na pořadu dne. Víme, jak eh, se věci mají s jednotlivými státy, včetně Kolumbie. Takže bude komise dávat eh, přednost těm bilaterálním dohodám před nejistotou případné regionální dohody. Pak je tady ještě otázka, to bude předmětem při no, diskuzi o GSP+, ale když se podívá komise na otázku lidských práv v Kolumbii, když se podíváme na vraždění odborářů v té zemi, když se podíváme, jak se věcmi zabývá Evropská odborová konfederace a na interpelace už po celé měsíce eh, v otázkách lidských práv a odborových práv, jak může komise vlastně slepě dále vyjednávat na základě stále stejných principů. Tady totiž vidíme, že prostě nevidí, komise nevnímá realitu tohoto světa. Takže otázka lidských práv v Kolumbii, e, ta je předmětem dalšího bodu na pořadu jednání, to bych chtěl připomenout. E, Bernd Lange, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já mám dvě otázky. První otázka jde tímto směrem. Kde je vlastně regionální integrace v rámci těchto vyjednávání? To, co nám zde řekla komise, byly v podstatě pouze výsledky, které se týkaly pouze liberalizace obchodu. Ale nebyl to žádný příspěvek pro regionální integraci těch zemí, kterých se to týká. A k tomu samozřejmě patří rovněž otázka, toho, pokud vyjednáváme s dvěma zeměmi, je možné vůbec hovořit o regionální integraci? Jakým způsobem můžeme zajistit to, aby se k tomu připojili ještě i další země? A má druhá otázka se týká zemědělských produktů. V březnu jsme schválili dvě směrnice. Jedna se týkala regenerativních energetických zdrojů eh, zde se jednalo také o biomasu a o biopaliva. A pak jsme schválili směrnici, která se týkala kvality pohodných látek, kvality paliv. V obou se požadovala udržitelná kritéria pro produkci biomasy a biopaliv, které chceme požadovat i od třetích zemí. A já jsem zatím neslyšel, že toto bylo zohledněno v rámci těchto vyjednávání, alespoň tedy v tom, co jste nám vysvětlil vy. Děkuji. Pablo Falva, EPP. Děkuji a teď je na řadě Pablo Falva z EPP. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych vyjádřit své přání že si myslím, že je velice důležité, abychom to vše implementovali. Eh, vidíme, že jste byli zcela pozitivní dopady, a to jak pro ty třetí země, tak pro Evropskou unii. No, teda 52% obchodu z těchto zemí zahraničního obchodu je obchod s Evropskou unii. Zjistilo se ovšem, že přímé zahraniční investice v těchto zemích stále ještě chybí. Máme 1,5 ehm, hrubého domácího produktu, který byl vyprodukován na základě přímých investicí. To je zcela důležitá oblast. A tyto zahraniční investice jsou na nejvíc důležité pro další rozvoj těchto zemí. Nesmí ovšem také zapomínat na to, jak důležité jsou pokroky v oblasti lidských práv a ochrany lidských práv na základě těchto dohod o obchodu. Samozřejmě, že ta situace není ideální, to je jasná věc. Zároveň je rovněž významné, abychom v těchto dohodách měli zakotvené ochranné mechanismy, například ty, kteří se týkají malých rolníků, kteří eh, v dnešní době produkují 14 zemědělské produkce. Z hlediska tržního je tato dohoda o volném obchodu s anskými zeměmi vytvořena proto, aby vznikl důležitý ekonomický podnět pro tyto země. To je také důležitý aspekt. Vím, že ještě nejsou vyřešeny všechny problémy, ale důležité je, aby ekonomické a obchodní aspekty byly navzájemně úzce propojeny, abychom mohli zajistit, že dojde k překonání stávajících problémů. Tato dohoda o obchodu, pokud bude implementována korektně, tedy pokud eh, se bude řídit návrhy Komise pro implementaci, v tomto případě bude mít pozitivní účinky pro všechny zúčastněné. Na řadě je teď William Dartmouth. Já mám velice jednoduchou otázku, kterou bych chtěl položit. A možná mohu počkat i na později, jestli chcete. Pokud by ta jednání byla úspěšná, tak si kladu otázku, jak by z toho tedy dejme tomu profitoval Ekvádor v porovnání třeba s plným členem, kterým je dejme tomu Španělsko. A můžete mi na to odpovědět klidně písemně, pokud chcete. Tak, děkujeme. Další kolega. Já nechci odpovídat, teda opakovat to, co říkal kolega, ale sdílím jeho obavy. Teď mluvím o kolegovi Kadíru Arifovi. Chápeme obtíže, jaký, jaké vyvolávají eh, vztahy mezi eh, zeměmi regionu ale tady je prostě obava, že ta jednání by eh, tato, eh, tyto vztahy mohla ještě zkomplikovat. Eh, například Chile se oddělilo od anského společenství a postupuje dále bilaterálně, takže to vlastně je pro Chile tím pádem ještě obtížnější se integrovat s dalšími čtyřmi státy, než tomu bylo v minulosti. Takže bychom se měli snažit postupovat tak, abychom nerozdělovali Eh, anskou eh, komunitu. A pak je tady ještě otázka GSP, GSP plus a eh, opravdu vystává na povrch téma lidských práv v Kolumbii. Tam je to prostě jedna z nejnebezpečnějších zemí, co se týče lidských práv, co se týče odborářských práv a tak dále. Komise nám říká, že v rámci tedy zóny volného obchodu a dohody od ní bude ustanovení o lidských právech, ale E, když, e, proč, proč vlastně s něčím takovým přicházet, když e, obdobná, obdobné ustanovení v GSP Plus není vůbec využito. Prosím, kolego. Děkuji. Já bych chtěl navázat na to, co řekl náš kolega. Ono toto téma už vlastně probíráme s komisí po několikáté a odpovědi nejsou zcela seriózní. Možná, že bychom mohli komisi požádat, aby v té věci lidských práv a sociálních práv, především v Kolumbii, poskytla formální písemné stanovisko, formální písemnou odpověď, abychom se dozvěděli, proč eh, komise vlastně nezahájila šetření pro eh, v otázce eh, přestoupení eh, ustanovení dohody v Kolumbii. Hovořím teď o GSP+. Já dobře chápu, že tady vzniká otázka, co bylo dříve, eh, z, dali slepice nebo vejce, ale když už to mám převést do alegorie, tak mám pocit, že se tady zavídáme spíš liškou než slepicí či vejcem. A eh, komise dostala eh, v v roce 2006 vlastně eh, vyrozumění o důsledcích eh, environmentálních a sociálních eh, realizace GSP+. A když čteme tuto studii, tak tady vidíme strašně velké množství stanovisek, velmi negativních stanovisek k dopadu na životní prostředí a na e, sociální práva. Hovoří se tady o odlesňování, e, o nákladech e, na sociální sféru a já si tak kladu otázku, zdali eh, nám jde o poskytování dalších argumentů pro vyjednávání, anebo zdali tyto studie jsou realizovány pouze proto, abychom jimi zavřeli ústa, eh, řečeno eh, jejich existencí zavřeli ústa zúčastněným stranám. A já se prostě ptám, zdali prvky z této zprávy byly do vyjednávání nějakým způsobem začleněny. Aspoň jeden článek při tom vyjednávání, zdali byl modifikován tímto textem. Já se omlouvám, že jsem vždy neuvedl politickou skupinu řečníků. E, nyní má slovo kolega z socialistické frakce. Par de, un par de Děkuji, pane předsedo. Jsem zásadně, a vždy jsem také byl zásadně pro podporu regionální integrace v Latinské Americe. A zcela konkrétně i to, i co se týká právě antského společenství. E, tuto integraci je nutně skutečně podporovat. Zároveň si ovšem myslím, že Nejenom v komisi, ale i v dalších oblastech Evropské unie existuje určitá únava, určitá únava, která souvisí s postoji některých zemí. Tyto země neposkytují nutné možnosti pro to, aby mohlo dojít k takovéto integraci. Máme tedy dvojí potíže. Jednak ideologické povahy na tomto poli to bylo vždy tak, že Evropa se vždy vyslovovala pro integraci. Zároveň ovšem máme potíže s jednotlivými konkrétními zeměmi. A proto se chci zeptat komise, zda někdy za nedojde k určitému bodu, kdy už člověk opravdu nemá trpělivost. A přesto máme zde bilaterální s Kolumbií a přesto se tedy ptám, zda by nebylo myslitelné pomocí podepsání či pomocí eh, podmíněného podpisu předurčit určité podmínky a určité věci pro to, aby některé země, které se ještě nepodíví na této regionální integraci, byly jakýmsi způsobem pozbuzeny k tomu, aby se podílet začaly. A druhá věc, samozřejmě, že mě znepokuje situace v lidských právech v Kolumbii a také v řadě dalších zemí v Latinské Americe. Netýká se to pouze Kolumbie. To je jasná věc. Nechci tedy zametat otázku lidských zpráv pod koberec, ale přesto bych se komise chtěl zeptat na toto. Situace je tedy ožehavá v Kolumbii, co se týče lidských práv a chci se zeptat, zda je i přesto možné vést konkrétní jednání s Kolumbií nadále a zároveň ovšem být velice přísný pokud by bylo skutečně prokázáno, že v konkrétních případech lidská práva nedodržována nejsou. A další otázka. Mohla by komise říci něco k setkání, ke kterému došlo 4. a 5. 11. v Lisabonu? Bylo to jednání s Mercosurem. Poslední eh, řečník, pan Hedens. Děkuji, pane předsedo. Upřímně eh, eh, řečeno, eh, nechápu, jak komise může předložit zprávu o obchodu mezi Evropskou unii a andskými zeměmi Peru a Kolumbii, aniž by do centra pozornosti nepostavila celou tu otázku lidskoprávní. Je to téměř neuvěřitelné. A není náhoda, že ty země, které které jsou připraveny obchodovat s EU, jsou právě Peru a Kolumbie. Jsou to země, které e, usilují o velice divokou pravicovou politiku, obchodní politiku na úkor e, vlastních e, lidí a ty jsou ochotny spolupracovat s EU a hlavními podni- a největšími podniky, které se přesunou z Evropy, budou-li mít možnost do těchto zemí, aby je vykořistili vykořišťovali jak lidi, tak i přírodu. A Abychom začali v Peru, tam jsou velké problémy, například s ochotou eh, vlády Peru eh, zamezit eh, určitému zneužívání přírodního bohatství. A mm, Dokonce jsme zaznamenali velké hnutí ze strany domorodého obyvatelstva, které eh, bránilo oblast Amazonie, ale eh, zejména pokud je o těžbu plynu. Ale hm, v tomto neuspěli. A za druhé, pokud jde o ekologické služby, které zástupce komise eh, vlastně eh, prolítl velmi eh, rychle. Mohu se zeptat, co to znamená, co obnášejí tyto diskuse o ekologických službách. Má na mysli například otázku vody a jedná se o návrh že evropské eh, kooperace se mohou tam zúčastnit privatizačního procesu eh, přírodních zdrojů vody, což byla naprostá katastrofa před deseti lety v Bolívii. Takže co se v tomto ohledu odehrává? A nakonec eh, Kolumbie Kolumbie je vlastně zcela zničující prostředí pro odbory, pro eh, jakékoliv jiné lidskoprávní organizace, organizace, které se berou za eh, lidská práva, občanská práva. 40 takovýchto předáků a obhájců lidských eh, práv bylo zavražděno v loni, další letos a tak dále. Takže jak můžeme hovořit o obchodování, o zisku evropských firm a tak dále, aniž bychom nehovořili o otázce lidských práv. Děkuji. Děkuji Helmut Scholz, též GUE. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nechci to protahovat, Chci se prostě připojit k tomu, co zde bylo řečeno o situaci v lidských právech v Kolumbii. Ovšem máme zde ještě jeden bod, kde bychom se možná také mohli dohodnout na tom, co bychom mohli učinit to, aby evropská veřejnost se o tom dozvěděla. Mohli bychom možná udělat slyšení se evropskými odboráři. A druhá věc, to je konkrétní otázka na komisi, která se týká regionálních aspektů, o kterých jsme hovořili. Existují důvody pro to, proč některé státy vystoupily z těch vyjednáváních o obchodních dohodách. Já bych se chtěla zeptat na toto. Existují ze strany komise konkrétní úvahy o tom, jakým způsobem eh, ve světle možného jiného přístupu regionální kooperace, který například má v úmyslu Ekvádor a eh, další státy, ti hodlají zavést eh, vlastní společnou měnu. Jakým způsobem ve světle tohoto bychom mohli mít možná jiný základ pro eh, vztahy mezi Evropskou unii a těmito státy? Kaspery. Já, geschätzte Kollegen. Vážení kolegové, mám jednu prozbu. Pravidelně jsme hovořili o různých vyjednáváních, eh, o obchodních dohodách a vždy jsme tedy hovořili i o lidských právech. Myslím, že bychom si měli vždy uvědomovat, že situace lidských práv je pro nás, jakožto Evropský parlament, ta nejpřednější. Přesto prosím proto, abychom se při všech těchto aspektech snažili držet se objektivních kritérií. Myslím si, že situace v Kolumbii je samozřejmě obtížná a komplikovaná, proto také jsme dnes této diskuzi věnovali tolik prostoru. Ovšem, situace v dalších zemích je také obtížná. Například, když se podívám na další zemi v Anské oblasti, tak eh, tam to také nevypadá tak, jak bychom si přáli. Nebo pokud pomyšlím na další obchodní paktery, se kterými vyjednáváme, paní až to není bez důvodu eh, minulý týden pryč a nemůže přijít do Strásburku. Je to například z důvodu toho, že bude hovořit a vyjednávat s našimi čínskými partnery. Proto si přeji, abychom eh, se tématům lidských práv věnovali opravdu velice seriózně a vážně, abychom ho, abychom ho vždy zohledňovali v našich vyjednáváních, ale abychom to nedělali způsobem, který by jakýmsi způsobem si vždy vybral pouze určitý region, určité země. Abychom to dělali opravdu tak, abychom zohledňovali všechny země protože pokud se budeme vědomat eh, pouze důrazně jedné zemi, tak je to neobjektivní. Takže ještě jednou apeluji na to, abychom byli objektivní v rámci eh, toho, když se zabýváme touto tématikou, abychom opravdu nedávali přednost pouze určitým zemím, které si jakýmsi způsobem vyboreme, protože na to je toto téma příliš, příliš citlivé. Robert Sturdy from ECR. <clears throat> Well, just very briefly, Chairman. Velmi stručně, pane předsedo. Vidím, že je mezi námi velvyslanec Sri Lanky a snad by tady měl být i velvyslanec eh, Kolumbie a mm, proto bych eh, se chtěl zeptat na jeho připomínky, teda na připomínky přítomného pana velvyslance. Tak my máme nyní dva problémy, říká pan předseda. Eh, jednak musíme zjistit, zdali eh, páni velvyslanci zmíněných zemí jsou vůbec přítomní. Není to běžná praxe. Eh, ale jestliže je zde člen výboru, který by jim chtěl vyslechnout jejich eh, názor, tak eh, jsem nucen se eh, pozeptat, zdali někdo namítá proti vystoupení někoho z pánů velvyslanců. Takže souhlasíte? Mohu teda to ticho interpretovat tak, že souhlasíte? I já nemám námitku, ale já myslím, že bychom měli uzavřít um, bod o anské obchodní dohodě eh, dřív, než eh, a pak přistoupit k systému GSP. Já mám ještě další problém, respektive eh, mám jeden návrh. Tato diskuse probíhá již mnohem déle, než jsme očekávali a začali jsme také později, než jsme měli podle programu. Máme zde bod 6 a pak bod 8, to je neveřejné jednání s generálním ředitelem Davidem O'Sullivanem, který je již přítomen, protože toto jeho vystoupení bylo naplánováno na 16 hodinu 40 minutu. Takže já bych nyní navrhoval, abychom nyní ukončili bod číslo 6 a bod 7 přesunuli na zítřek a zítra si pak vyslechneme pány velvyslance, pokud jde také o systém GSP, kde jsou zapojeny obě země. To, jsou, teda to je můj návrh. Jinak bychom neměli možnost si vyslechnout zástupce, respektive generálního ředitele eh, obchod. Tolik můj návrh. Prosím. Pane předsedo, přece jenom pokud bychom mohli dostat od Evropské komise odpovědi na řadu otázek, které tady zazněly, to, myslím, by bylo důležité a pokud může zítra dojít k nějakým vystoupením, to by byly pozitivní věci. Byly tady věci týkající se lidských práv a sociálních práv a myslím si, že by stálo za to, aby eh, nebyly jenom eh, u mikrofonů velvyslanci, ale i zástupci občanské společnosti, které e, jsou přítomny. Je tady jedna asociace, která se zabývá lidskými právy a ta by se měla mít možnost také vyjádřit, aby své stanovisko podala. E, Kaspary? Ano, ale to přesně to je to, o co jde jsme ve výboru pro zahraniční obchod a říkám ještě jednou, pro mě je téma lidských práv opravdu velice důležité, zejména v takový den jako dnes, kdy v Německu slavíme 20. výročí pádu berlínské zdi a zániku komunistických systémů ve východní Evropě. Proto prosím, abyste mě chápali správně. Já si myslím, že je velice dobrý nápad, abychom hovořili s oficiálním zástupci těchto dvou zemí. Jsou to tedy oficiální zástupci, kteří jsou diplomaticky akreditováni a to je jistě rozdíl. U nás ve výboru jsme téma sociálních věcí a právních eh, lidských práv a téma, jakým způsobem ho budeme integrovat do obchodních dohod, již projednávali. Chceme mít, co se týče to, tohoto tématu, zprávu z vlastního podnětu a budeme o tom ještě hovořit v rámci schůzky koordinátorů. Já si myslím, že to je dobrý přístup, abychom se o tom objevali generálně nezávisle na e, těch jednotlivých případech. A ještě jednou e, opravdu apeluji na to, abychom e, tuto problematiku nezužovali na ty jednotlivé země a na jednotlivé případy, protože zde máme další země, jako například Číma, komunistické země, pomysleme pouze na Větnam. Když se bavíme o Větnamu, tak také nehovoříme pouze o politické situaci, ale také například o situaci, eh, jakým způsobem zavádět eh, nástroje na ochrany obchodu. Protože opravdu téma lidských práv je příliš důležité na to, abychom ho zužovali na jednotlivé určité země opposing to listening, listening the ambassadors? Chairman, could I... Musí vyložit tato slova tak, že jsme ochotní vyslechnout nyní velvyslance. Pane předsedo, já bych něco chtěl navrhnout. Já se domnívám, že jste navrhoval, aby eh, jsme se vrátili k Sri Lance a Kolumbii zítra. Myslím, že to je dobrý návrh a měli bychom nyní vyslechnout komisi, což eh, nepotrvá dlouho. A pokud jde o to, kdo by měl být eh, vyslechnut zítra, tak myslím, že v 5.30 bude setkání koordinátorů dnes a tam bychom tu otázku měli diskutovat. Já osobně bych eh, rád vyslechl zástupce kolumbijské, kolumbijských ob, odborů mm, o jejich zkušenostech, ale snad bychom to mohli potom projednat v 5 hodin 30 dneska. Já jsem se k tomu nevyjádřil ještě, pane předsedo. Dvě věci. Nejprve odpovím panu Kasparimu e, a těm, kteří možná stejně uvažují jako on. Eh, já nejsem proti tomu, abychom zmínili další země, ale eh, takto si to vysvětlovat, eh, v tuto chvíli se za toto skrývat, to nevím, protože tady hovoříme o konkrétních zemích a lidská práva tady vlastně máme na pořadu dne ohledně Kolumbii. To je reakce, která tady zazněla, to je prostě snaha ty věci odsunout. To je odpověď panu Kasparimu a e, také politické filozofii, kterou možná e, má e, mohli bychom stejně uvažovat o zemích, které vede pravice. Tady jde o principiální záležitost. Za druhé, já jsem ještě návrh, teda stanovisko své frakce nevyjádřil máme námitku, pokud by měli dostat slovo pouze velvyslanci. Jistě musíme respektovat eh, diplomatické představitele, ale vyslechnout si pouze velvyslance ve věci, eh, které bychom tady měli věnovat pozornost, by bylo vlastně eh, narušením volné hospodářské soutěže, protože tady jde o volnou hospodářskou soutěž v oblasti možnosti se vyjádřit a každý by měl tuto příležitost dostat. Eh, my jsme je tedy zatím nepozvali, ty další. A takže uvidíme, koho vyslechneme a koho neko, eh, nevyslechneme. Já bych tedy ještě přece jenom navrhl znovu, abychom tento bod přesunuli na zítřek a abychom se teď věnovali tomu, co má komise co říci k otázkám, které tady zazněly a které se týkají dohody s andskými zeměmi. Prosím tedy zástupce komise, aby si vzali slovo. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím a stručně zodpovím otázky nechci odebírat čas svému vlastnímu generálnímu řediteli. V zásadě to chápu tak, že tady jsou tři skupiny otázek, které můžeme nějakým způsobem seskupit. Je to otázka regionální integrace v anské oblasti, eh, otázka lidských práv, tam byly vlastně dvě, a potom za třetí kritéria pro udržitelný rozvoj biopaliva, a zdali jsme vzali v úvahu e, ten dokument e, e, o studii o důsledcích, o dopadech. Ano, je tady ta nabídka písemné odpovědi k té otázce, kterou zmiňujete. Hovoří se částečně bez mikrofonu. Takže komise. Nejprve bych chtěl říci, že velmi jasně bereme v úvahu to, co e, slyšíme na tomto jednání výboru pro nás je obrovsky důležitá tato zpětná vazba a já svým spolupracovníkům a nadřízeným eh, dám na vědomí eh, všechny obavy, které zazněly především k těm otázkám, které teď zodpovím. Nejprve k regionální integraci. Z naší perspektivy je zcela jasné, že my máme určitý mandát pro dohodu od regionu k regionu a rozhodli jsme se přeorientovat naše jednání tak, abychom vzali v zásadě v úvahu e, potřeby a žádosti těch zemí, které se chtějí v této věci posunout ku předu. A vyjednáváme s nimi e, o celé sérii dokumentů a závazků, které umožní zlepšení regionální integrace dokumentů, které je vlastně vyzývají k tomu, aby přistoupili aktivněji k té integraci. Také vyjednáváme eh, ustanovení o přistoupení a mohu vám říct, že toto opravdu není snadná záležitost, je to obtížné a to proto, protože my vlastně tlačíme tuto regionální integraci. My jsme ti, eh, kteří eh, činí eh, vlastně většinu těch vstřícných kroků a ne vždy jsme tedy svými partnery následováni v obdobném stylu. Takže ustanovení o přistoupení se snažíme tedy prosazovat, pak je tady další ustanovení o volném pohybu zboží mezi těmito zeměmi, pak je tady za další technické záležitosti, snažíme se, aby tyto země navzájem uznávaly eh, ty technické normy a řízení, eh, co se týče technické slučitelnosti. a eh, Jinými slovy, v různých oblastech se snažíme posílit regionální koordinaci a integraci a dveře zůstávají otevřeny pro ty země, které se chtějí zúčastnit. A teď k Ekvádoru a Bolívii. Takže Ekvádor hovoří jasně, oni stojí o to, chtějí být zapojeni. A až eh, se vyřeší dohoda o banánech, eh, tak Ekvádor se znovu do jednání vstoupí. Co se týče Bolívie, tak eh, tady zatím z jejich strany nezazněl žádný náznak nějakého zájmu. Další téma lidská práva. Důvod, proč jsem o tomto tématu eh, ve své prezentaci z kraje nehovořil, je ten, že jsme vlastně na půdě výboru mezinárodního obchodu a mně se to zdálo eh, důležité hovořit eh, o jiných aspektech, ale rozhodně tomu není tak, že bychom lidské, lidská práva nevnímali a ne, prosazovali a to velice důsledně. Myslíme si, že E, je třeba se prostě e, angažovat vůči těmto zemím, e, že to je lepší, než je nechávat izolované, že je tedy lepší s nimi jednat a za další věc jsou tady určitá fóra, kde se o těchto diskute, věcech diskutuje. Je tady mm, dialog o lidských právech s Kolumbií a pak je tady další vnitřní dialog, což se domníváme, že je velmi silný nástroj, který by měl Kolumbii více přitlačit k tomu, aby lidská práva prosazovala a dosazovala. Pak je tady ještě eh, také otázka eh, ustanovení o udržitelném rozvoji, které vlastně přejímá nejrůznější environmentální eh, normy mezinárodního rázu, takže e, tato dohoda, i když je v tuto chvíli omezená na obchod a investice, e, je něčím, co se velmi pozitivně promítne i do oblasti environmentální, i do oblasti lidských práv, protože e, mezinárodní společenství, komise jako taková, tato instituce, váš parlament budou mít větší prostor pro to, aby dozorovali situaci na trhu. Bude tady více intervence práce, bude tady větší přítomnost, až tato dohoda e, bude podepsána. Takovouto perspektivu my e, před sebou vidíme a co se e, nás týče, ještě jednou opakuji, diskuze, ke které tady došlo na této půdě, je pro nás velice důležitá a já o tom okamžitě budu referovat, až se vrátím k nám. A teď ještě k aspektům udržitelného rozvoje. Ono je to také něco, co je velice přítomné v tom e, našem textu dohody. My e, vyjednáváme s Kolumbií a s Peru E, aby se tedy zavázali k určitým základním environmentálním a lidskoprávním úmluvám. Není to jednoduché. Snažíme se vytvořit určitý e, expertní panel, který by měl na starosti monitorování e, to dodržování právě těchto klíčových základních úmluv v oblasti ochrany přírody a lidských práv. A pak je tady ještě otázka GSP+. Chceme eh, s Kolumbií vlastně prodiskutovat ještě možnost dalších umluv nad rámec toho GSP+, které by mohla země podepsat. Takže hovořím o tom, že tady jsou pozitivní aspekty i v té oblasti eh, pracovně právních eh, práv a pracovně právních norem a lidských práv. A pak ještě k těm konkrétnějším environmentálním otázkám, biopaliva. Jednáme o tom, víte, že Kolumbie je země, která e, se tedy opravdu vydala velmi aktivně cestou rozvoje vlastních biopaliv. My si to uvědomujeme a již teď s Kolumbií e, jednáme o Eh, určitých ustanoveních, povinnostech a kritériích, které musí splnit, pokud chcejí, chtějí biopaliva dovážet do Evropské unie. Další eh, se týkalo vlastně S IS, eh, jaké prvky byly převzaty z té studie o důsledcích, takže celé ustanovení o udržitelném rozvoji je vlastně inspirováno textem eh, toho eh, dokumentu o eh, důsledcích a dopadech. Takže my jdeme touto cestou a myslíme si, že i v oblasti toho udržitelného rozvoje dospějeme k velice uspokojivé míši zapojení Kolumbie. Děkuji. Bod 7 je tedy e, pozastaven či přesunut na zítřek. Já se omlouvám, ale vím, že chcete, pane předsedo, abychom se pohnuli na, v tom pořadu jednání. Já bych chtěl říct ještě jedno věc. E, on řekl, že chce